dodržím stejné standardy. Zápis a mm, z 24. února již je k dispozici nyní a já se ptám, zda má nějaké připomínky, mají kolegové připomínky a pokud ne, tak tento